sdělení eh, předseda dostal od frakce e FTD eh, návrh na jmenování do delegace. Eh, tento návrh bude zapsán do zápisu. K tomuto zasedání jde o to, že pan Antkon nastoupí místo Juty Steinruck do delegace pro asociační dohodu výbor EU e Albánie pokud nebude připomínek, tak